uh, od jedné ochranářské organizace. V tom dopise se hovořilo o tom, že zákaz může vést ke snížení poptávce, nebo já si myslím, že také pokud bychom e, zakázali lov e, v Evropské unii, tak by to vedlo, eh, mělo by to dopad na nabídku a poptávku. Ještě chci říci, že musíme být ve shodě se Světovou obchodní organizací a členské státy eh, mají konat eh, na základě i veřejné morálky nebo na základě toho, co požaduje veřejnost. Takže já bych spíše podporoval, abychom eh, lov zakázali a myslím, že bychom se neměli spokojit pouze s tím označováním štítky. Možná ještě než dám slovo komisi, tak řeknu, že jsem se sice nezúčastnila slyšení, ale přečetla jsem si poznámky z toho slyšení, které byly velice zajímavé. A pan Morton řekl něco, co jsem chtěla říct si sama. Skutečně vám musím připomenout, že naším úkolem je starat se o vnitřní trh. Bojovali jsme s výborem Agri, protože mm, vlastně bojovali jsme o to, zda se zde jedná o ochranu e, živ, e, zvířat, ale my jsme řekli, že zde se jedná o ochranu vnitřního trhu A hovoříme zde o zákazu e, uvádění produktů z tuleňů na trh Evropské unie. Takže my umožňujeme lov tuleňů, zejména ho umožňujeme inuitským komunitám nebo některým třetí zem, třetím zemím. Ale pokud se jedná o komerční aktivity, tak ty regulujeme. Chtěla bych vám ještě připomenout, abyste se v debatě drželi této myšlenky. Nicméně jedná se o politické rozhodnutí. Je mi jasné, že lidé mají různé názory. Eh, můžeme hovořit o označování štítky, můžeme hovořit o zákazu ale musíme mít stále na paměti ty naše hlavní zásady a hlavní záměry. Než bude ještě hovořit komise, tak eh, eh, zde máme pana Langa. Uh, thank you, Mrs. Chair. Um, I'll make a few... Děkuji, paní předsedkyně. Obecný komentář k tomu, co jsem až do posud eh, vyslechl. Ta první otázka. V rámci této diskuze komise uvažovala o tomto rámci a předložila písemní, písemné prohlášení. Odpovězní takto. Co může fungovat? My jsme neustále byli konfrontováni s touto otázkou, co může fungovat, abychom dosáhli cílů které jsme si stanovili s tímto návrhem. Samozřejmě naším cílem je pohoda pro zvířata, jejich zdravý vývoj. Poté, co jsme vyslechli všechny subjekty, jsme zjistili, že ani úplný zákaz, ani systém označování, podle toho, co nám navrhuje paní Dana Vales ve své zprávě, nemůže fungovat. Totální zákaz fungovat nemůže, protože klíčovým tématem je zda můžeme činit dostatečný náklad, nátlak na státy, jako je Kanada a ostatní, aby zlepšili eh, své standardy, pokud jde o blaho, pohodu zvířat při lovu, a nebo zda systém označování nám věc vyřeší, podle toho, jak nám to navrhuje náš zpravodaj. Já si myslím, že to nepovede k dosažení cíle a domníváme se, že podle toho, co jsme tedy vyrozuměli, by tady mohly být různé označování, označování inuitů pro různé typy zvířat, především eh, tuleňů, které se, kteří se dostanou na eh, evropský trh, ale já se domnívám, že to nebude dostačující nátlak na ty země, které provádějí lov Eh, tuleňů, aby změnili své návyky. A pokud jde o Inuity, pro nás byl by ten zákaz výjimkou? Nebylo by nutné žádat o tuto výjimku, mohlo by to probíhat automaticky. A my jsme zareagovali na požadavek, který se objevil v prohlášení, a to je také politický závazek o kterém se zmínil pan předseda Barozo. Při této příležitosti nedomníváme se, že by bylo rozumné či eh, hodné omezit nějakým způsobem tuto výjimku pro Inuity. Zcela jednoduše jsou zde socioekonomické zájmy. My bychom byli proti těm, kdo by se snažili co nejvíce zúžit tuto výjimku pro Inuity, snažili by se tudíž vyloučit komerční lov či prodej těchto produktů. Bylo by dobré se podívat na tu definici e, Inuitů. Tady se můžeme řídit tím, co bylo vypracováno ICC a my bychom byli ochotni jít touto cestou pouze za té podmínky, kdyby se nám podařilo vyjasnit celý tento koncept nikoli ve smyslu e, zužování výjimky pro Inuity. A pak ještě závěrečná připomínka, která se týká lovu v malém rozsahu. Nedomníváme se, že by tady mohla být výjimka, nebo že by toto mělo být výjimka z návrhu, a že by se takto podařilo vyřešit problémy e, ve spojitosti s VTO zase diskriminace. Byl by, byla by tady jistá ustanovení, která by umožnila definovat specifické okolnosti ve specifických zemích, které by se mohly zohlednit a to by byly jisté okolnosti, které by se posuzovaly při žádosti o výjimku. A tyto specifické okolnosti by zahrnovaly například lov v malém rozsahu, A domníváme se, že to není nevyhnutelné tuto věc vyloučit. Tady, se zohled, tady by se zohlednilo stanovisko VTO a e, prostě jsou zde určité díry v legislativě, které mohly být zneužity. Tak je tady více důvodů, kvůli nimž bychom si přáli apelovat proti e, vyloučení lovu v malém rozsahu z tohoto návrhu. Chtěli bychom poprosit paní Wallis, aby zohlednila lov v malém rozsahu a nevylučovala ty ostatní záležitosti. Pak ještě poslední otázka, co se týkalo právního základu v memorandu. Tam se hovořilo o článku 95, který může být použit jako právní základ. Já si myslím, že to v memorandu bylo dostatečně vysvětleno. To znamená, že část odpovědi na tu otázku se nachází v memorandu na straně, pakliže se, nemě, nevím to přesně z hlavy, ale to si tam najdete. Bude tam judikatura a můžete se na to podívat. Jsem ráda, že každý má velice jasný e, příspěvek a určitě i paní Diana Volis to ráda slyšela. Chcete na to reagovat, Diano? Pokusím se, paní předsedkyně. Eh, myslím, že je nutné, abychom na to téma reagovali velice rychle. A na vnitřním trhu už eh, jsme strávili spoustu času otázkou, Osobně se domnívám, že skutečně čelíme roztříštěnosti právní úpravy, ale co se týče toho zákazu, tak eh, tam je to eh, jinak. Pokud eh, zakážete nějaký produkt, tak eh, z toho eh, zákazu mohou těžit jiní výrobci nebo jiné výrobky. Ale co se týče tuleňů, tady je tomu jinak. Mm, co se týče toho označování, tak je nutné brát v úvahu, jaký to bude mít dopad na vnitřní trh. A myslím, že bychom se všichni měli nad tím zamyslet v tomto výboru. Velice ráda jsem si vyslechla názor komise. Myslím, že uh, uvažujeme podobně. Oni se tím zabývali už déle, než se tím zabývám já. A vy jste říkali, že to označování může být trochu zavádějící nebo matoucí, ale my zde máme v našem výboru několik eh, odborníků, kteří eh, už se označováním v jiných oborech zabývali, takže klidně vám s tím můžeme pomoci, můžeme se zamyslet nad systémem označování, který eh, bude jednoznačný. Vůbec mi nebude vadit spolupráce s kolegy, kteří navrhují ten přístup, eh, abychom tedy zároveň chránili eh, zvířata, ale abychom zároveň i chránili způsob obživy některých komunit. I dnes odpoledne se ukazuje, že eh, lidé mají různé názory a že jsou i mnozí, kteří by chtěli podpořit systém označování. A já jsem připravená spolupracovat s kolegy a doufám, že všichni chápete, že jsem zpravodajka a že budu reagovat na vaše názory a že se budu snažit zpracovat všechny vaše podněty a názory. A také e, chci předjímat určité problémy, které mohou být s touto právní úpravou spojeny, ale e, pokud budeme spolupracovat a budeme to dělat soudržným způsobem, tak e, by to mělo dobře e, skončit. Já se zeptám ještě, říká paní předsedkyně, vy říkáte, že zde neexistuje žádný podobný produkt. No já jsem hovořila o tom, jak to, jak to funguje na trhu. Když zakážete nějaký výrobek, tak ho uh, E, nahradí nějaký jiný. No, mně jde o ochranu spotřebitelů, nebo e, třeba když by spotřebitel tedy si nekoupil tulení kožešinu, tak by si koupil třeba umělou kožešinu nebo nějakou, nějakou látku, nebo jisté. No, teď hovoříme o všech produktech z tulení, nehovoříme pouze o kožešinách. Ano, takže paní Zuzano, máte slovo. Já bych chtěla říct, že jsem eh, se zjistila, že prakticky všechny výrobky Eh, tradiční výrobky z tuleňů ať už jde nejenom o kůži ale samozřejmě o tuk a další věci jsou v podstatě nahraditelné a jsou nahrazovány jinými produkty a tudíž že tady žádná exkluzivita eh, produktů z tuleňů eh, vlastně neexistuje ani pro kanadu ani pro evropu to za prvé. za druhé zdá se a zatím nikdo nevyvrátil tvrzení odborníků že skutečně ubývá tuleňů a že tady je určitý demografický tedy e, vlastně ztráta počtu tuleňů těch mladých do té míry že e, za určitou dobu e, je tady i o riziko ohrožení vůbec této, tohoto druhu nebo obou těchto druhů tuleňů vůbec na této planetě. za třetí jsem zjistila že třeba vyhláška kanadská která skutečně reguluje a zakazuje nehumánní metody prostě vyžaduje nejdřív mrkací reflex dříve než dojde třeba ke stažení kůže toho tuleně takže ta vyhláška není vlastně dodržována a ani nemůže být dodržována a že neexistuje pravděpodobně zatím se na to nedostala opravdu validní odpověď není jediný případ kdy by byl někdo nebo některá ta rybářská postižena za způsob jakým se o ty tuleně stará před jejich, eh, při jejich lovu a e, co se týče úplného zákazu tak víme že jsou země v evropské unii které ten zákaz mají a že také řešíme i fragmentaci trhu a vlastně eh, problémy vnitřního trhu z hlediska nerovnosti eh, pravidel a že tedy pokud by samozřejmě lidé si ty tuleni kůže nekupovali eh, tak by se ty tuleni mm, nebyl by důvod je v takovém masivním množství lovit. takže to jsou skutečnosti a já si myslím že i to veřejné slyšení které tady bylo nám ukázalo taky jasně jak si věci stojí a že ten názor který je dán těmi four hundred and twenty five poslanci už před časem a potvrzen pozměňovacími návrhy většiny eh, lidí tady ve výboru že je velmi konzistentní a že ukazuje nějaký názor. děkuji. Ano, paní Rotová, děkuji. Já myslím si, že takovouto rozpravu už jsme zde měli. Nyní máme na stole pozměňovací návrhy a snažíme se najít určit, určitou schodu. A nebo alespoň eh, nalézt většinu pro tento návrh. Paní Volis, vy jste sama říkala, že lidé na to mají poměrně vyhraněné názory. Někdo je hodně pro, někdo je hodně proti. Uvidíme, zda lidé budou pro to označování. Takže vás vás ještě žádám, abyste projednala všechny ty pozměňovací návrhy se stínovými zpravodaji a pokusila se najít eh, schodu nebo kompromis. Myslím si, že by bylo dobré, abychom dospěli k určitému usnesení. A jak jste sama řekla, dostáváme spoustu e-mailů, eh, jak pro, tak proti tomu zákazu nebo proti eh, těmto aktivitám a je nutné najít určitý rozumný kompromis, aby byli všichni spokojeni. Tak, hlasovat o tom budeme 2. března a doufám, že budete mít dostatek času to ještě projednat a e, podat případně další pozměňovací návrhy. Velice vám děkuji. Nyní e, bude hovořit kolega místo Malkolma. Vážení kolegové, mohli bychom se podívat na další bod. Vypadá to, že tady nějak není dneska moc lidí, ale i přesto začneme. Nejprve bych vás, vám chtěla říct si aktuální informace o postupu, jak budeme zacházet nebo jak budeme přijímat směrnici o právech pro spotřebitele. Je to velice důležitý právní předpis pro spotřebitele a má také více záměrů. E, ta směrnice se bude týkat také malých a středních podniků, které působí ve 27 členských státech. Budeme se snažit pomocí té směrnice zvýšit ochranu spotřebitelů a také zvýšit důvěryhodnost spotřebitelů v nabízené služby a zboží, a to i nabízené přeshraničně. Co se týče účelů, tak na schůzce koordinátorů jsme se dohodli, že já budu vést eh, pracovní skupinu a pracovní skupina bude eh, eh, také spolupracovat v rámci zesílené spolupráce s paní Volis. A také jsem obdržela dopis od předsedy Garganeho, který se velice zajímá o otázky závazkového práva a eh, je nutné spolupracovat tady s těmi dalšími výbory. Eh, dohodli jsme se na pracovním postupu, také jsme přijali rozhodnutí. Pracovní skupina nebo politická skupina přijala rozhodnutí, že nebude usilovat o první čtení, protože na to asi nebude dostatek času, protože máme pouze e, před sebou málo času. A já to podporuji, protože bude lepší, abychom se té práci věnovali důkladně a podrobně a aby ten výsledek byl dobrý, aby ta směrnice skutečně fungovala. Nechci, abychom rychle, rychle s něčím přišli a e, nakonec e, to nebylo tak funkční. Dohodli jsme se také vytvořit pracovní dokument. Už jsme hovořili s komisařkou Kuněvou o tom, že bychom také vznesli ústní otázku a usnesení. Usnesení by mělo identifikovat eh, některá témata, která, eh, ke kterým dojdeme na našich rozpravách. To je tedy postup, na kterém jsme se shodli. Doufám, že jste se všichni podívali na tento návrh. Vychází z původní směrnice, také to bylo založené na zelené knize. Eh, dívali jsme se na směrnice, které se týkaly, eh, které se týkaly prodeje na dálku a prodeje mimo obchodní prostory a snažili jsme se o plnou harmonizaci. A také jsme to konzultovali s mnoha zástupci různých odvětví po celé Evropské unii. Hovořili jsme obecně o tom, že je potřeba definovat, eh, kdo je to spotřebitel, co je to smlouva uzavřená na dálku. Také jsme se snažili pokrýt témata, jako jsou různé zásilkové služby nebo objednávání přes internet. A objevují se i témata, eh, nebo také jsme se shodli na různých eh, lhutách, eh, hovořili jsme o timeshareu, o směrnici o timeshareu a také o různých zárukách, které jsou spojené se zbožím, s prodejem zbožím. Hovoří se o dvou letech a ukazuje se, že to že to činí problémy, protože některé členské státy mají delší záruční doby než dva roky ale asi budeme mm, asi se budeme muset vypořádat s některými problémy, které z toho plynou. Budeme se snažit zvýšit právní jistotu jak pro spotřebitele, tak i pro obchodníky. Na jedné schůzce jsme se rozhodli, že se chceme soustředit na posouzení dopadu. Pan Abamonty nás o tom velice podrobně informoval Informoval nás eh, o eh, dopadu, jaké bude mít tato směrnice. Také jsme zde hovořili o rozsahu působnosti této směrnice. Hovořili jsme o tom, proč byly digitální služby zatím vyňaty z působnosti. Komise totiž řekla, že nemá zatím dostatek údajů, aby mohla tuto, toto téma dostatečně upravit. Také zde byly otázky na vztah s ostatními direktivami. Mm, bylo nám řečeno, že se budeme usilovat o synergie s těmi ostatními směrnicemi, které zůstanou v platnosti. A také jsme se shodli na tom, že e, seberegulaci využijeme pouze jako určitou nadstavbu, že tedy je zapotřebí stanovit právní rámec a ještě nad ním jako nadstavba se mohou ta odvětví e, samostatně regulovat. Také zde padla otázka, proč některé oblasti harmonizujeme plně a některé pouze částečně. A komise také nastínila, že e, to posouzení dopadu e, se netýká pouze e, nákladů nebo dopadu na spotřebitele, ale také to souvisí s pozicí spotřebitelů. Za, zajímá nás, zda spotřebitelé skutečně pocítí zvýšení komfortu, protože velice často nemají e, tu právní jistotu. E, také jsme hovořili o tom, že v některých zemích již je ten práh e, vyšší, ten práh e, Mm, ochrany spotřebitele vyšší, než ta směrnice navrhuje. Takže chceme zjistit, jaký bude skutečný dopad těchto změn. A komise analyzovala, k jakým změnám dojde. My jsme se dozvěděli mnoho zajímavých a užitečných informací. Dozvěděli jsme se, že komise ve svém posouzení zkoumala situaci v jednotlivých eh, členských státech a komise, my jsme ještě komisi požádali, aby se ještě více zaměřila na dopad této směrnice v každé eh, zemi z EU. Eh, také jsme zdůraznili, že se nebudou měnit způsoby domáhání náprav eh, různých stížností nebo různých vád, které zatím existují. Hovořili jsme o mnoha tématech, takže já vás teď jenom tak zhruba informuji o té situaci, o tom, co jsme zatím učinili a jak budeme pokračovat. Kromě toho veřejného dokumentu se ještě 2. března bude konat veřejné slyšení. Pozveme co nejvíce zúčastněných strán. A také eh, uspořádáme internetové konzultace. Na webové stránce zřídíme takovou schránku důvěry, kde eh, bude možné pro spotřebitele a pro podniky reagovat na, naše, na, na, na tuto novou směrnici. Budeme se jich ptát, co oni sami navrhují, s čím jsou nebo nejsou spokojeni. A celkově se budeme snažit otevřít trh pro všechny. Budeme se snažit, aby se podniky nebály Eh, působit i v jiných členských státech a zároveň se budeme snažit, aby spotřebitelé získali větší právní jistotu a necítili se v některých směrech diskriminováni. Teď eh, jsem tak nastínila situaci poměrně ze široká a určitě se k tomu budou chtít vyjádřit někteří další členové, možná i z jiných výborů. A také ještě chci říct, že zatím to vypadá, že dojde ke schodě, že pracujeme ve schodě s ostatními kolegy a doufám, že ta debata vyústí v prohlášení. Nyní dávám slovo panu Švábovi dalším kolegům a nakonec promluví Evropská komise. Pane Švábe, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za uvedení do tohoto obtížného tématu, na kterém budeme ještě pracovat během našeho mandátu. Vytvořili jsme tu pracovní skupinu, ve které jsem nejen já, ale i Malcolm Harbour, který zde bohužel není. Hovořili jsme o některých složitých tématech, která, ještě, která zde byla nyní jasně prezentována. Nicméně jsme spolupracovali velice konstruktivně a i když byly nějaké potíže, tak eh, doufám, že se nám podaří zpracovat ještě lepší návrh. Možná bych nejprve řekl, že v zásadě ten návrh komise, to znamená zblížení těch čtí, čtyř směrnic, pokud se týká harmonizace těchto směrnic, ale potom musí být pokryty také určité mezery, to znamená v, i ve vnitrostátních legislativách a bylo poukázáno na to, že komise dosáhla určité kompilace, určitého srovnání, jak by měly jak by vlastně spolu měly působit ty směrnice v jednotlivých vnitrostátních legislativách. Musím říci, že v zásadě podporujeme návrh komise a myslíme se, že je to dobrý počin i pro vnitřní trh a Potom možná je zde ještě ta otázka zkrácení lhůty na vnitřním trhu pro o jeden týden. To jde jen, když odpovíme kladně na tuto otázku, ale na druhé straně také se musíme, musíme kriticky zabývat tímto návrhem, protože někde to je ještě ušito horkou jehlou, ještě to nesplňuje veškeré požadavky. Uh, tak, aby se to mohlo eh, efektivně provést do vnitrostátního zákona. Samozřejmě také zpravodaj spolupracoval s tou pracovní skupinou. Je potřeba provést ještě návrhy pro, na úpravu vnitrostátního práva a proto se domnívám, že ten postup, tak jak jsme dohodli, by měl spočívat ve slyšení Potom možná bychom měli zpracovat usnesení, to by byla dobrá cesta, to bychom mohli považovat za dobrou cestu, protože tím bychom vlastně vyjasnili, že v zásadě podporujeme návrh komise, ještě ale přesně nevíme, jakým směrem budou povedou ty změny a samozřejmě ten proces bude vyžadovat ještě určitý čas. Potřebujeme konstruktivní návrhy ze strany vlád členských států a také zúčastněných stran, ale máme důvěru v to, že že zúčastněné strany a vlády budou brát v úvahu ne pouze ty egoistické a egocentrické zájmy, ale budou skutečně konstruktivně spolupracovat tak, aby to bylo v zájmu spotřebitelů a vnitřního trhu. Děkuji. Okay, I think that's, um, very constructive. Madam... Děkuji za tento konstruktivní příspěvek a nyní paní Fortu. Děkuji. Nyní už po tom, co bylo řečeno, je obtížné něco dodat, zejména po tom, co řekl pan Schwab. Je v tom něco, co je trochu nebezpečného. Hovořili jsme o tom dnes ráno. Pokud máme katalog jednotlivých rozdílů v různých zemích, například ve Francii jsou spotřebitelé, v podstatě se s nimi zachází velmi dobře, dá se říct. Takže když se si uvědomíme, zohledníme jednotlivá ta privilegia, tak je potřeba se podívat, jaké jsou výhody a jestli podstupujeme nějaké oběti, ale v podstatě jaké jsou na konci ty výhody. Takže možná bychom se měli spíše věnovat tomu, než se věnovat jednotlivým privilegiím. Děkuji. Ano, já souhlasím, že vždycky se snažíme najít rovnováhu mezi zájmem spotřebitelů a mezi zájmem podnikatelů. Takže doufám, že to bude ku prospěchu celému trhu. Paní Brute? Já bych ještě měla krátkou připomínku po paní Fortu. Jde o to, aby členské státy, teda ty přesvědčily jednotlivé národní parlamenty a k tomu je samozřejmě také důležité, abychom věděli, co se ještě změní v té směrnici, co se zlepší nebo co se zhorší, abychom mohli získat jejich podporu. A bylo by tedy smysluplné, aby se pokračovalo v této práci, aby sice komise již má určité kompendium, ale potřebujeme větší transparentnost do toho zahrnout, a po, což nebude úplně jednoduché přesvědčit ty národní parlamenty, protože každý na tom něco získá a něco ztratí ale je potřeba, aby byla větší transparentnost a aby to mohly odsouhlasit i parlamenty jednotlivých států. Děkuji. Mrs. Weiler. Paní Weiler, prosím. Merkt, dass es hier eine große Übereinstimmung im Parlament gibt über das Verfahren. V parlamentě je velký souhlas, pokud je o postup, ale je tu ještě jeden bod, Nechceme tady eh, žádný náklad, protože ve většině členských států budou volby do parlamentu a nechceme být zatlačeni do kouta. Zdá se, že situace je příznačná, když vidíte ty kvanta eh, papíru, které naposají různá zdrušení, tak se domníváme, že by bylo důležitější a lepší to dát na pořád jednání až po volbách, abychom se o to mohli poradit v klidu. Nejsem si jistá, zda to jedno slyšení, které bude začátkem března, bude postačující, protože víte, že celá agenda je pro nás velmi zajímavá. E, všichni ti, kdo děláme spotřebitelskou politiku, jsme do toho zaangažováni, čili výbor buď na podzim nebo jednotlivé politické skupiny sami pro sebe alespoň v mé frakci, určitě by o tom měli vést prohloubenou diskuzi a měla tady by být ještě další slyšení. Možná, že komise by měla pochopit, že se nenecháme do ničeho dotlačit. Ano, prosím. Paní předsedající, dva komentáře obecně. Nejprve, pokud je o princip, jakýkoliv pokus o harmonizaci trhu je vítaný, pokud jde o přezranční transakce rovněž, ale my spotřebitelé se musíme eh, zajímat eh, o zájmy spotřebitelů a to je také hlavní cíl našeho výboru. Když tu, tuto směrnici pochopil, pochopil jsem, že jsme hodili zpátečku. Alespoň to, toto jsem pochopil z výpovědi svých kolegů a z toho, co existuje v národních legislativách, například otázky záruk. Záruky zboží, které jsou nakupovány, záruky za eh, náhradní díly, které se kupují a když nějaký výrobek jde z majetku jednoho člověka do majetku druhého, tak tady měly být také záruky a dělá mi to starosti. Musíme být velice vdělí a prostorovat se to. Souhlasím s tím, že bychom měli postupovat pomalu. Ale neměli bychom zapomenout na volební postup. Otázky spotřebitelů občané sledují zblízka a mají své nároky a oč- svá očekávání. A jakmile se dostaneme přímo do centra tohoto problému, tak se věci upřesní paní Volis jako zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že budu muset, nebo já jsem na začátku musela na chvilku odběhnout a proto jsem nestihla začátek diskuse, takže se omlouvám. A také se domluvám, omlouvám, že jsem se nemohla zúčastnit pracovní skupiny, protože jsem dneska teprve přiletěla z Norska. Ne tedy, že bych tam mluvila tuleně. No, neslyšela jsem tedy začátek této diskuse, ale zazněl zde nápad veřejného slyšení. Já si myslím, že by bylo velice užitečné, abychom pokročili s naší prací a abychom si vyslechli názory různých odborníků, takže já bych byla pro to veřejné slyšení. A určitě navrhuji, abychom to navrhované slyšení uspořádali. Je to velice důležité. Webster now forget, sorry. Můžu požádat komisi o slovo? Chcete reagovat na tyto komentáře? Děkuji, paní předsedající. Potom, jak jste eh, pochválila mou analýzu, tak se teď zdráhám Mm, ještě se k tomu podrobněji vyjadřovat. Možná jenom trochu vysvětlím to, co jste zmínila nakonec. Již jsem se dnes zde snažil vysvětlit, že se domníváme, že kritika ze strany spotřebitelů je vyvolaná tím, že jsme, že jsme nedokázali dostatečně jasně sdělit poselství, které tou směrnicí eh, chceme vyjádřit. Možná eh, spotřebitelé měli nějaká velká očekávání, nebo možná mají velká očekávání. My jsme se snažili eh, vytvořit určité srovnávací tabulky a zde při revizi tohoto AKI se snažíme o přístup ze stola nahoru. Snažíme se plně harmonizovat pouze témata, které eh, jsou ošetřeny směrnicemi, u nichž se provádí revize. To je všechno vysvětlené v posouzení dopadů. Eh, témata, jako je porušení smlouvy, nebo schopnost uzavírat smlouvy, platnost smlouvy, nebo také neplatnost a prohlášení smlouvy za neplatnou, tak všechna tato témata jsou mimo rozsah e, naše, našeho úsilí. A my Jednoduše doufáme, že ta nová směrnice zvýší důvěru spotřebitelů a zvýší jejich ochranu a že nedojde k tomu, že v některých zemích by se již současná vysoká ochrana spotřebitele snížila. Nechceme zabránit spotřebitelům eh, k přístupu eh, k nástrojům, které již, eh, které již na jejich trhu fungovaly v minulosti. Paní Fortu mi mluvila z duše a já s ní souhlasím. Zcela nepochybně dojde k tomu, že eh, nastanou určité ztráty. V některých členských státech spotřebitelé na jedné straně něco získají, ale na druhé straně o něco přijdou. Je to možné, že v některých tématech eh, se eh, ta jejich ochrana nebo ta jejich důvěryhodnost sníží, ale v jiných se to zase naopak zvýší. A je důležité, že celkově celkově spotřebitelé získají, ale bude to situace, kdy získají nebo kdy vyhrají jak spotřebitelé, tak i podniky, tak i obchodníci. Pokud budou spotřebitelé a obchodníci postupovat podle těch běžných smluv, tak by na to měly vydělat obě strany. Eh, dejme tomu, že dánský spotřebitel si myslí, že eh, požívá té nejvyšší ochrany na světě, ale když si ten dánský spotřebitel zajede do Itálie koupit nějaké zboží, tak pokud bude platit tato směrnice a bude to eh, v jejím rozsahu, tak by tam měl požívat stejné výše ochrany. Děkuji. Ano, děkuji říká paní předsedkyně. Jenom ještě vysvětlím něco k postupu. Eh, chci říci, že kdykoliv se blíží volby, tak eh, se zároveň blíží mnoho, vol, mnoho témat a někteří lidé říkají, že už nebudeme řešit nějaká složitá témata, protože se blíží volby ale mně se to nelíbí. Já nechci s tímto tématem, nechci to uspěchat, protože, a ne, to ne kvůli tomu, že se blíží volby, ale kvůli tomu, že to je velice složité téma a je nutné, aby ta směrnice byla kvalitní, aby byli všichni spokojení, aby byly všechny zúčastněné strany, ať to budou obchodníci nebo spotřebitelé, eh, aby se jim ta právní úprava líbila, aby jim vyhovovala. Musíme chránit vnitřní trh, ale zároveň eh, to nesmí být eh, na vrub spotřebitelům. A je nutné se na tou novou legislativou řádně zamyslet a podívat se také, jak to vypadá v praxi v jednotlivých eh, členských zemích, protože někdy to na papíru vypadá úplně jinak než ve skutečnosti. 2. března se tedy bude konat slyšení se zúčastněnými stranami. Budeme také pracovat na základě pracovního dokumentu. Dále bude probíhat ta konzultace online. E, ve, bude to ve formě souboru otázek, na kterém pracujeme, možná ho ještě budeme upravovat, ale už to chceme brzy zahájit. Eh, jinak jsme také dostali mnoho názorů eh, ve formě různých dopisů a tak dále. Někteří souhlasí s tou směrnicí, jim se to zase nelíbí. Takže určitě vítáme všechny podněty ze strany zúčastněných stran. A také jsem již řekla, že vypracujeme pracovní dokument, a ten budeme, o tom budeme diskutovat v plénu s komisí. Uvidíme, zda budeme v takové pozici, abychom mohli předložit usnesení. A nevím, jestli to stihneme my, nebo jestli to bude v dalším legislativním období, v období dalšího parlamentu, možná to bude až za rok. Ale všichni víme, že ten nový parlament si klidně může rozhodnout, že všechno to, co jsme tady zatím na té směrnici udělali, takže to prostě smete ze stolu a e, to je v jeho právo. Takže nevíme, jak to bude. Buď to vezmou e, jako určitý základ, budou s tím pokračovat, ale mohou to prostě smést ze stolu. Paní Volis, Chceme, aby se na tom veřejném slyšení také hovořilo o právních otázkách a budeme hovořit také o tom závazkovém právu, o smluvním právu a chtěli bychom tam přizvat i některé e, zástupce akademické sféry nebo odborníky. A e, na výboru pro právní záležitosti budeme s nimi spolupracovat ohledně některých otázek. Už jsem všechno řekla. Doufám, že mám vaši podporu. Je nutné zde uvažovat pragmaticky a dívat se na to prakticky. E, zúčastněné strany se nás budou ptát, proč jsme učinili to či ono, proč jsme to neudělali jinak. A určitě v některých ohledech bude, mm, se nás budou ptát, proč jsme neudělali ještě něco navíc ale musíme vzít také v úvahu časové lhuty i to, že se nám chýlí eh, ke konci období, <clears throat> toto období parlamentu. Už k tomu asi nemám co říci, brzy se bude konat slyšení, budeme hovořit s těmi odborníky, budeme mít ty konzultace a myslím si, že budeme mít k dispozici tolik názorů, že nám bude velice zajímavé na základě nich dále pracovat. Samozřejmě, že se potom rozprava vrátí i sem do výboru a budete mít příležitost se k tomu vyjádřit i vy. Pokud eh, se k tomu chce ještě někdo vyjádřit individuálně, jste vítáni a můžeme se s tím, eh, můžeme to vyřešit eh, raději dříve než později. Pokud nejsou žádné další otázky ani komentáře, komise už se nechce vyjadřovat? Ne. Tak pane, paní Kamanon, chcete se k tomu ještě vyjádřit? Ještě krátkou otázku slyšení potom zpracujete ještě pracovní dokument a jak si představujete časový rámec potom, jak by to mělo pokračovat. Budeme pracovat eh, souběžně v pracovní skupině i na slyšení, budeme se snažit vypracovat pracovní dokument do 31. března. To je termín. Myslím ale, že do 31. března máme dostatek času, abychom zohlednili všechny názory, jak z těch konzultací, tak z veřejného slyšení. Také jsem souhlasila s předsedou Gargánem, že budeme spolupracovat s jejich výborem s výborem pro právní záležitosti, abychom také zohlednili, zohlednili jejich stanoviska. Dobře, takže zakončuji debatu. Máme, teď, teď jsme e, většinou, většinou máme málo času, ale dneska máme docela hodně času. Dneska jsme trochu napřed. Takže můžeme velice rychle přejít k dalšímu bodu. Paní Verňot není přítomná a Eh, pardon, omlou, tlumočník se omlouvá, paní Verňot je přítomná a proto budeme hovořit o právech pacientů v přeshraniční péči. Chtěla bych vás pouze požádat, že máme dost času na, tuto, na toto téma, protože výbor uh, Envy odložil hlasování také se zde ještě objevila žádost z, z výboru na eh, právní stanovisko, které se týká práv pacientů ohledně přeshraniční zdravotní péče. Takže není důvod, abychom nějak urychleně toto řešili a zabývali se tímto tématem. Koordinátoři mě také pověřili, abych toto téma ještě projednala s panem Ouským. Zatím jsme s nimi ještě nedospěli k žádnému souhlasu. Nedokázali jsme se s nimi ještě dohodnout na, eh, na tom, jaké má kdo pravomoci. Doufám, že se mi to podaří vyřešit. Budu hovořit s panem Ouským a s panem Galiotem, protože je velice důležité vyjasnit si hranice našich pravomocí. Takže paní Verňo, dávám vám prostor, abyste pohovořila o vašem návrhu. Merci, madame la Děkuji vám, paní předsedající. Jsem velice ráda, že jste nám dala tyto zprávy, protože to odpovídá požadavkům našeho výboru. Bude-li odloženo hlasování ve výboru Envy, bude to v pořádku, protože jsem se dneska dozvěděla, že e, výbor e, zaměstnanost Amplua nehlasoval a Ekon totež. Zbývají tedy problémy, které nikdy nebyly vyřešeny příslušnosti to jste správně řekla. Obrátili jsme se na právní službu a třetího třetí by nám měli dát odpověď. Takže bychom měli posunout hlasováním, které mělo být 2. března a ty příslušné výbory by také měly stanovit data, abychom to mohli sdělit co nejdříve, anebo to posléze posunout. Mám ještě další problém, který bych vám chtěla předložit. Měli jsme velice složité téma a museli jsme opravdu tomu věnovat spoustu času. 27 členských států, 27 různých zdravotních systémů, takže to bylo velice složité. Dostali jsme 371 pozměňovacích návrhů ze všech politických frakcí. Jediný problém, který bychom dnes měli řešit, je, že do dnešního dne jsme nedostali jediný pozměňovací návrh, který by byl přeložen. Takže já vám mohu předložit francouzské, španělské pozměňovací návrhy, ale ty ostatní to bude opravdu chovlostivé, takže nevím, jak je možné, abychom dnes udělali seriózně bilanci a abychom to patřičně odargumentovali a zohlednili všechny pozměňovací návrhy. Vidím, že paní Sedršelt, paní Rojtová je tady, ale paní Sedršelt, paní Thyssen, která předložila spoustu pozměňovacích návrhů, paní Berger, také Martin, ale to zase jde tím obračný, opačným směrem. Zkrátka eh, nemáme žádný překlad a tak je nutné, abychom nalezli nějakou jinou příležitost v jiný den. Abychom si usnadnili práci, předpokládám, že překlady dostaneme tak do dvou dnů, abychom se sešli se všemi stínovými zpravodají příští týden Máte-li možnost tedy čtvrtek 19.3., protože budeme na plenárce v Bruselu, hned ráno od 9 do 10 bychom se sešli předtím, než začne eh, hlasování a než začne slavnostní zasedání, kde přijmeme tedy české předsednictví. Nebudu se e, rozšiřovat o tom, co řekla paní předsedkyně o právním základu, to právě na, to, na ně jsme se obrátili a probíhá to. Je tady ještě jeden problém, který nebyl vyřešen a o němž budeme muset seriózně diskutovat, až se seznámíme se všemi pozměňovacími návrhy. Klíčový problém v mých očích je to článek 5 zodpovědnost členských států a někteří tvrdí, že tady nejsou žádné problémy ze strany rady, protože členské státy se pravděpodobně dohodly, já si nemyslím, že členské státy eh, vždy souhlasí, tak bychom se k tomu měli vrátit. Je to nejenom článek 5, ale také článek 11 ošetření práva země, eh, kde je poskytnuto ošetření a země pobytu. Dále článek 8, protože tady máme stále stejné otazníky po té, co jsme eh, si probrali pozměňovací návrhy, definice nemocničních, nemocniční péče a předběžného povolení sdělení, do jaké míry tedy, anebo e, před, předběžná žádost pro informaci bude probíhat. Ale myslím si, že dnes nemůžeme vést seriózní diskuzi, je mi to velmi líto, ale překlad nemáme, takže je to velice schovlostivá věc. Paní Rojtová předložila spoustu pozměňovacích návrhů, já bych to ráda prostudovala, ale nerozumím, takže je to choulostivé. Ano, vím, že o slovo požádali také stínový zpravodaj. Paní Brk zde není, takže bude hovořit pan Šváb. Já, já tedy skutečně nejsem pan Brk, Soweit mir ähm, äh, einige Punkte für die EVP zur Arbeit von Frau Chtěla bych se zmínit, chtěl bych se zmínit o některých bodech za EPP také pokud jde o výbor pro životní prostředí. Za prvé se domnívám, že bychom měli tu načatou práci přivést ke smysluplnému cíli a teď se dějí určité, určitá jednání, určité hry z různých stran a přicházejí návrhy třeba den po hlasování v určitých eh, výborech. A... Takže tady ty hry nejsou příliš smysluplné a je skutečně jde o zájem našich spotřebitelů na evropském trhu. Já nechci říci, že bychom měli diskutovat o pozměň, že by, o pozměňovacích návrzích bez překladu, ale myslím si, že bychom celou tu věc měli mm, aby dělat tak, aby dospěla k určitému závěru. My jsme již o tom hovořili v rámci směrnice o službách a věděli jsme, že chceme hlasovat ještě před koncem našeho mandátu o těchto věcech a domnívám se, že je v zájmu členských států, je, aby skutečně se to dovedlo do určitého cíle, protože mají problémy se zdravotním systémem. V některých zemích je málo dostatečně kvalifikovaného zdravotnického personálu a musí třeba najímat pracovníky zdravotnické z jiných států Evropské unie nebo mimo Evropskou unii. A na druhé straně jsou systémy, které vydávají hodně peněz do systému, ale přitom výsledky nebo výkony nejsou tak dobré. A zde jde v podstatě o kompetence kompetence, o příslušnost členských států, aby se postarali o a zajistili zdravotní péči svých občanů, ale jsem si také vědom toho na druhé straně, že bychom neměli mm, příliš omezovat nebo zužovat práva, která přiškl Evropský soudní dvůr evropským pacientům. My máme v Evropě samozřejmě určité potíže, podložit argumenty, proč ty spotřebitelé nebo proč zde vidíme hlavně zájmy členských států, ale my na vnitřním trhu, jakožto členové tohoto výboru, si myslím, že jsme si vědomi této problematiky a myslím si, že bude důležité, abychom skutečně tu problematiku dovedli do úspěšného konce pod vedením naší zpravodajky, ale musíme ještě uzavřít určité kompromisní návrhy, ke kterým musíme dospět, abychom dosáhli toho, co Evropský soudní dvůr přiškl pacientům. Jak víte, je asi asi pouze jedno procento celkového počtu nebo celkového objemu poskytovaných služeb se týká těch přeshraničně poskytovaných služeb a nevím, proč by eh, se to mělo opomenout, protože je v našem zájmu poskytovat pacientům dobré služby a nejde pouze o naše peněženky, ale o zlepšení zdravotní situace v Evropě. Ano, paní Rhys Jorgensen. Děkuji za slovo. Děkovat paní Verňonové. A souhlasím s vámi, že dnes asi ta diskuse nemá příliš cenu, protože nemáme pozměňovací e, návrhy e, v, v jazycích. Já sama umím několik cizích jazyků, ale třeba nizozemsky bohužel neumím, takže ne všechny pozměňovací návrhy si mohu přečíst. E, teď je nutné už se dívat na podrobnosti a nacházet kompromisy a to bohužel nemůžeme udělat, pokud nemáme před sebou ty pozměňovací návrhy přeložené do jazyku, kterým rozumíme. Nechci se opakovat. Navíc jsem některé pozměňovací návrhy vůbec eh, nemohla číst. Co se týče eh, našich lhůt, tak já bych ráda, abychom to stihli do voleb. Myslím si, že bychom se měli snažit, eh, abychom to stihli. Dobře, můžeme to odložit o jeden týden, ale už bychom to neměli příliš odkládat, protože máme ještě hodně práce, je to velice důležitý právní předpis a bylo by dobré, abychom ho odhlasovali ještě předtím, než nastanou volby. Děkuji. Paní Rulers tady není? Takže paní Rojtová. Eh, já naprosto souhlasím se všemi předřečníky, přesto teď máme příležitost eh, si porozumět, protože máme překlady a já se teď zaměřím na jeden druh pozměňovacích návrhů, který se zabývá, eh, zabývá vyjasněním pravidla, za kterého pacient musí před, eh, dříve než si vyžádá tu péči eh, požádat svou vlastní pojišťovnu nebo svůj systém zdravotního pojištění a tady se vychází ze všech těch návrhů jak komise tak jak jsem se dívala zase omezena jenom některými jazyky na pozměňovací návrhy kolegů tak se vychází z předpokladu společného to nás spojuje že soud řekl že by pacient neměl žádat zbytečně ale v případě že se jedná o hospitalizaci anebo tedy péči která by mohla být tak nákladná že by mohla způsobovat nějaké eh, finanční problémy těm eh, zdravotním systémům. takže tam je potřeba aby se ten pacient těch zdravotních systémů předem na to zeptal a bylo v tom jasno. a my hledáme definici eh, která, my hledáme způsob jak dát do směrnice definici která neříká kdy se poskytuje péče v nemocnici to rozhodují lékaři ale která má dát jak pacientům tak lékařům jasné pravidlo kdy kdy pacient musí eh, požádat své pojištění. A eh, vycházím z toho, že hospitalizace je vždycky dána tím jedním dnem, minimálně jednou nocí pobytu v nemocnici a na tom bychom se možná mohli skutečně shodnout. A dále se hledá eh, nějaká definice pro vysoce specializovanou péči pro vysoce specializovanou péči a já říkám a škrtám vlastně z těch návrhů slovo specializovanou péči a říkám vysoce nákladnou péči protože tady ve skutečnosti nejde o to posuzovat jak složitě bude pacient léčen a jakými přístroji a tak dále ale že jde o vysoké náklady finanční a říkám tady že ty vysoké náklady by vlastně měla posoudit samozřejmě ta jeho pojišťovna jestli E, by byla schopna je potom uhradit. A tudíž také říkám, že by každý členský stát namísto nějakého seznamu vysoce specializované péče, která se navíc pravidelně mění, protože se mění i medicína, e, a nikdy se o tom podle mého soudu odborníci nedohodnou a mluvím ze své zkušenosti tak e, říkám že by se naopak mohli dohodnout každý členský stát si dát svůj limit svou hranici finanční limit který eh, vlastně bude srozumitelný všem pacientům a lékařům a tím pádem i pojišťovnám protože v zemi je více pojišťoven eh, to je finanční limit kdy pokud by eh, náklady, předpokládané náklady na tu péči se měly blížit nebo překročit ten limit tak by to byl signál pro toho pacienta v zahraničí že se musí té pojišťovny zeptat. a to je princip mého pozměňovacího návrhu který by vyřešil já se tím skutečně zabývám léta a který by vyřešil tady tuto trochu rubikovu kostku že bychom nedefinovali a nenutili definovat specializovanou péči která je přílohou ve které se nemohou členské státy vždycky dohodnout odborníci eh, jsou různé specializace není to jednoduché ale skutečně si každý členský stát stanoví svůj limit který zavazuje pacienta se předem zeptat a když to neudělá tak má riziko že mu péči neproplatí ta pojišťovna. zároveň si myslím že je potřeba aby tady komise splnila svou úlohu a to eh, kontrolovala z pohledu pacientů že ten limit je skutečně odůvodněně eh, tak vysoký jak ho ta členská země dává ale je jasné že ten limit bude třeba nižší v rumunsku v české republice a bude třeba vyšší ve francii nebo v jiných zemích protože lidská práce je vyšší. to znamená ale je to prostě srozumitelné a týká se to úhrady péče za vyžádané péče kterou zaplatí zase ta pojišťovna jenom v té výši kterou by stejně uhradila tomu pacientovi v zemi kde on je pojištěn já bych tady eh, chtěla ještě říct druhou oblast kterou, na kterou jsem se soustředila a ta se týká eh, vlastně toho návrhu eh, zda eh, komplikovat čtení té směrnice a rozumím pozměňovacím návrhům nebo zprávě paní, eh, paní zpravodajky frňové zjednodušit na začátku text ale ona vypouští v té zprávě odkazy na, na rozsudky soudního dvora a Eh, definici kdy se buď postupuje podle nařízení one thousand four hundred and eight anebo naopak podle této směrnice. a já si myslím že tady ten názor komise byl správný a my bychom mohli změnit eh, znění komise pouze v tom že bychom explicitně vyjmenovali všechny případy eh, kdy se pacient řídí nařízením one thousand four hundred and eight a zrušit ho ale vyjmenovat v této směrnici anebo na to nařízení odkázat a pokud to v tom nařízení není jako že to tam není protože nebylo novelizováno ani eight hundred and eighty three to je prováděcí nařízení tak potom je správný ten podle mě legislativní přístup který zvolila komise. E, proto dávám, e, tak to jsem jenom chtěla tady vysvětlit e, ten názor. ještě mám jiné pozměňovací návrhy ale tyto dva jsou koncepční a myslím si že bychom mohli tomu teď věnovat trošku pozornost a zkusit na tom najít nějaký společný názor. děkuji za pozornost. Okay, um, I have Mrs. Gebhardt then. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Ano, děkuji za slovo. Já se omlouvám, že jsem přišla o trochu později, ale měla jsem nějaký důležitý rozhovor. Co se týče přeshraniční zdravotní péče, tak se jedná o velice složitý, eh, velice složité téma, Máme před sebou asi 400 pozměňovacích návrhů, které ještě nebyly přeloženy, takže souhlasím s tím, že ještě asi těžko o tom můžeme vést debatu. A určitě bude třeba eh, tu debatu mít později. Některé pozměňovací návrhy jsem také obdržela až nyní na místě, takže jsem se na ně nemohla ani podívat. Myslím si, že i zpravodajka je v podobné situaci. Je to trochu obtížné. Eh, určitě budeme mít eh, ještě debatu na toto téma eh, při nějaké jiné příležitosti. Co se týče právního základu, tak, nebo je zde otázka, jaký právní základ využít. Jsou zde dvě možnosti. Buď to bude restriktivní způsob, a budeme hovořit pouze o mobilitě pacientů. A potom bych řekla, že článek 95 nebude vhodnou e, základnou a lepší by byl článek 152, který hovoří o zdravotní péči. Během prvního parlamentního období, nebo když jsem zde e, byla během mého prvního období, tak jsem se věnovala podobným otázkám. E, a naučila jsem se, že lex specialis je vždycky upřednostňován, nebo ten princip je vždy upřednostňován. Vždycky se dává přednost eh, principu lex specialis. A všechno, co přesahuje tento princip, tak to se řeší až poté. Zde hovoříme především o mobilitě pacientů a pokud hovoříme o mobilitě pacientů, tak eh, je pak tedy otázkou, zda to bude ten právní základ článek 152. Možná by pokud bychom chtěli hovořit pouze o té mobilitě, byl by, byl by vhodnější právní základ článek 152. Pokud bychom chtěli hovořit eh, v širším kontextu o zdravotnictví, tak by to měl být spíše ten článek 95. Ukázalo se, že členové předložili mnoho pozměňovacích návrhů. Mám před sebou třeba pozměňovací návrh 137 eh, a další. Jako koordinátor jsem se včera dozvěděla, dozvěděla že výbor Eh, pro právní záležitosti byl pověřen rozhodnutím o správnosti toho právního základu. Zda to má být tedy 95 nebo 152 nebo kombinace obojích. A pokud, eh, já si myslím, že by bylo dobré eh, také požádat výbor pro právní záležitosti, jaký na to mají názor, Výbor pro právní záležitosti měl předložit stanovisko, nebo má předložit stanovisko do 1. března a my máme hlasovat 2. března. Navrhuji, abychom hlasování odložili, abychom si nejprve prostudovali stanovisko, které získáme od tohoto výboru. A poté teprve bychom měli hlasovat. Domnívám se, že nemůžeme jen tak otevřít náhodně smlouvu a prstem si vybrat nějaký článek jako právní základ. Musíme to konzultovat a musíme se dobře rozhodnout, jaký právní základ to bude. S koordinátory jsme včera o tom také hovořili a také jsme se shodli na tom, že je nutné eh, to ještě prověřit a skonzultovat. těch pozměňovacích návrhů je tady přes 400, já jsem je všechny nečetla, ale navrhuji, abychom se řídili návrhem Evropské komise a omezili se pouze na otázku mobility pacientů. Všechno, co souvisí se svobodou služeb, a toto je tak či tak řešené. To se, a nyní jde o uznávání dosaženého vzdělání. Tady by šlo o služby, které jsou regulované. V této směrnici jde o e, svobodu e, bydliště a výkonu práce. Musíme se omezit pouze na otázku mobility pacientů a měli bychom se zabývat tím, jak zajistit občany tak, aby mohli užívat všech práv, které mají dispozice, které byly potvrzeny Evropským soudním dvorem. To musíme udělat eh, i bez toho, že by tady vzniklo riziko, že systémy v našich členských státech by byly spochybněny, protože to je opravdu důležité. Musí tu být jedna věc jasná, jakmile to vypracujeme jakoukoliv legislativu. Musíme si uvědomit, že v českých státech existují sociální systémy, které mají problémy a to je ovlivněno demografickým vývojem. Toto vše musíme zohlednit. Musíme zohlednit také to, že zdravotnické služby se jsou konec konců službou ve veřejném zájmu. To znamená, že musí být poskytovány ve vysoké kvalitě všude. Ne každý občan bude mít možnost, která je uvedena v návrhu Evropské komise, a to že se dá ušetřit v nějakém jiném členském státě. A nebo dokonce, že by se mohly dopředu uhradit tyto náklady a že by se eh, dotčená osoba obrátila na členský stát, dobře, ať mi to proplatí zdravotní pojišťovna. Mnozí občané si to dovolit nemohou, jenom ti majetnější a to bychom neměli dopustit musíme zajistit to, aby se služby poskytovaly v tom regionu, kde občan žije. Musíme vytvořit všechno pro to, aby tady byla transparentnost a tady s vámi souhlasím, paní Rojtová. Způsob, jak to uděláme, chtělo by nejprve proskoumat pozměňovací návrhy eh, týkající se toho, jak to zajistit a teprve potom bychom mohli připravit dobré rozhodnutí. Podle mne by to, toto byl dobrý postup. Pokud jde o paní Jurgensen, tady mám jednu otázku. Nebo bych ráda řekla, že bych dnes nechtěla uh, hovořit o hlasování. Tady máme odlišný názor. Nepatřím k těm, kdo tvrdí, že v každém případě musí hlasování proběhnout hned příští měsíc a uh, že vše musí proběhnout v Evropském parlamentu, aniž bychom si uvědomili dopady, jaké to bude mít. Kdyby to bylo možné, tak by to bylo v pořádku, ale nemůžeme říkat eh, předem, že to chceme řešit tak či onak. Tady jde o zdraví našich občanů a jde tady o jejich práva. Jde o pacienty a jejich ochranu a to musíme opravdu prověřit velice důkladně. Co uděláme? Tady máme zodpovědnost jako politici. Nemůžeme akceptovat žádný jiný postup. Bude-li to možné, pak s tím souhlasím, ale nemohu předem říci, že to musíme udělat v každém případě. Jinak to fungovat nebude. Pak bychom dosáhli občanů to, co nechceme. Oni by řekli, že nechtějí takovou Evropu, že chtějí Evropu, která je pro občany. Pana Hasfrera? Podle Myslím si, že všechny, eh, všechno to opatření jsou důležitá, všechno toto opatrnostní opatření jsou důležitá, protože jde o velice závažné téma. Právo pacientů, které se pohybují po Evropě, je závažná věc a musíme si v praxi vědomit, také to může mít důsledek na národní zdravotní systémy a jak to může ovlivnit eh, systémy zdravotního zabezpečení ve všech zemích a jak to může ovlivnit valnou většinu členských států Evropské unie které za to mohou velice tvrdě zaplatit, když bychom neučinili veškerá opatření. Tady po finanční krizi a jejich důsledcích na ekonomické systémy když se podíváme na neúspěch eh, mandátová, eh, Bushova mandátu a vzhledem k tomu, jaký to mělo důsledek na evropskou ekonomiku, musíme se podívat na to, co jsme získali za všechna ta desetiletí, když jsme budovali systémy sociální zabezpečení, všechno jsme příliš urychlili a myslím si, že když nebudeme pracovat eh, pečlivě, měli bychom ještě větší problémy. Myslím si, že tyto systémy, které jsme vybudovali, systém sociálního zabezpečení, mají problémy. Samozřejmě eh, ta diskuze se blíží diskuze týkající se služeb směrnice o službách. Eh, eh, myslím si, že musíme postupovat s velkou opatrností. Já jsem pracoval v oblasti sociální zabezpečení a byl jsem členem parlamentního výboru, který se zabýval zdravotnictvím v mém parlamentu a domnívám se, že musíme být velice obezřetní, protože a rád bych poblahopřál paní Varňo a naší uh, koordinátorce Evelyn Gepard. Ještě se hlásí o slovo pan Jorgensen a paní Rojtová, takže pane Jorgensi, paní Jorgensen, pardon. Děkuji, děkuji. Mám pouze jeden komentář, který se týká toho právního základu. Pochopila jsem, že výbor Envy požádal, abychom eh, ještě tedy prověřili ten právní základ. Já nejsem si jistá, to jsem dobře pochopila, co chtěla paní Kephart, ale myslím si, že snad jako se nemusíme znovu ptát a znovu to ověřovat, protože už jsme se jednou ptali. Snad se nemusíme ptát každého výboru. Ne, ne, ne, my se nemusíme ptát, protože výbor Envy už požádal výbor pro právní záležitosti. Paní Kerhardt hovořila spíše o stanovisku. Dobře, pokračujte. Tak, už je mi to jasné. A pak mám ještě jeden komentář. Já jsem ráda, že paní Gerhardt hovořila o tom, že by ten systém měl být založený na soudních rozhodnutích, ale nakonec teď slyším, že tu směrnici vlastně vůbec nepotřebujeme, a nebo že by ty možnosti měly být velice omezeny to bych eh, byla nespokojená, protože já si myslím, že evropští občané chtějí, aby měli možnost eh, obdržet zdravotní péči v jiné zemi. A myslím si, že, by se, že bychom se tedy měli snažit, aby ta směrnice byla vypracována a abychom ji dokončili Všichni se hlásí, všichni se k tomu vyjadřují. Je to určitě politická otázka. A já si myslím, že bychom měli lidem říci, co konkrétně. My tady hodně vykládáme, co všechno chceme, ale nakonec možná z toho nic nebude. Paní Rojtová, máte slovo. Jsem chtěla reagovat na příspěvek Hase Ferreiry, ale on teď mě bohužel nepozná. Eh, dear colleague Hase Ferreira, I would like to eh, To speak to you just now. Eh, paní Ferreirová, já bych k vám teď chtěla hovořit. Mohla byste si nasadit sluchátka? Děkuji. Děkuji. Děkuji za to, že mě posloucháte. A teď budu tady hovořit česky, I'll be speaking. Já rozumím eh, starosti o to, aby sociální systémy a zejména v době krize nebyly třeba touto směrnicí nabourány. To samozřejmě udělat nesmíme ale toto je směrnice o přeshraničí, tak jmenuje o přeshraniční péči a je to směrnice která ze své podstaty eh, upřesňuje doplňuje a modernizuje nařízení one thousand four hundred and eight které je nesmírně zastaralé protože je dávno v rozporu s rozsudky soudního dvora. a chtěla bych říct že ať uděláme cokoliv dnes v této situaci ať to odložíme nebo upravíme tak stejně musím říct že pacienti v dnešní době mají právo a vždycky ho dosáhnou když půjdou k soudu a my chceme jenom předejít tomu aby k tomu soudu nemuseli chodit aby to bylo jasné tak mají právo ambulantní péči vyžádanou nikoliv akutní tam je to jasné ale u vyžádané ambulantní péče si ji nechat poskytnout když jsou někde v zahraničí a jejich pojišťovna jim to proplatí minimálně v té výši kolik by to stálo u nich doma té zemi kde je pojištěn a v případě té hospitalizační péče anebo nějaké té nákladné někdo to nazývá specializované ale jde o nákladnou péči tak tam ten pacient je povinen předem se zeptat své pojišťovny a svého národního sociálního systému jestli mu to proplatí minimálně v té výši které by to stálo ten jeho systém v jeho domovské zemi a nikdo si nemůže nechat uříznout z lučníky dva když má jenom jeden. takže princip je takový aby se pacienti nemuseli kteří cestují více pojišťovat třeba ve více zemích a aby byli pokryti vždycky na tu základní péči i tu vyžádanou to znamená nejenom tu akutní a e, proto bychom se více měli soustředit skutečně na tu přeshraniční péči protože takhle se jmenuje ta směrnice a já nesmírně vítám to co tam dala komise to co doplnila paní frňová a další kolegové kdy my klademe důraz na členské státy aby také zajistily určité měřitelné indikátory kvality a tím zvýšily důvěru v poskytování zdravotní péče. my to můžeme jenom doporučit protože to už je právě e, ten střet se subsidiaritou to je ten důvod proč se možná envi ptá eh, na právní základ pro některé věci ale pokud to budeme formulovat jako doporučení tak pak koordinovat to je v gesci samozřejmě komise aby, se této úlohy ujala a my tam formulujeme indikátory kvality a najdeme jistě nějaký kompromis společného znění a tím obohacujeme v podstatě to nařízení one thousand four hundred and eight takže já už teď nechci dál hovořit. děkuji. Um, Gebhardt, to Paní Gerhardt, chcete na to ještě reagovat, nebo paní Šaldemode? Ano, já bych se k tomu chtěla ještě vrátit, protože asi mám dojem, že paní Jurgensen mě špatně pochopila, tak bych to chtěl, chtěla trošku poopravit. Já jsem neřekla, že my chceme něco vrátit, že chceme zamítnout tu směrnici. Naopak, my, já ji považuji za velmi důležitou, protože v mnoha členských státech jsou práva pacientů problematická. Nechci nějak spochybňovat to, co již víceméně bylo schváleno Evropským soudním dvorem. Nemohu říct, že se mě to netýká, protože v Německu jsme již implementovali to, o čem rozhodl Evropský soudní dvůr. Já to vidím však na druhé straně i důsledky, které to přináší a ty musíme také zohlednit. A vidím, že například pokud jde o Německo, tak zdravotní pojišťovny platí ošetření občanům, kteří se nechají ošetřit v zahraničí a to je podle mě také správné. Ten problém, který v me, mezi tím, mezi čase bylo, jsme skonstatovali, spočívá v tom, že, jsou, že to má určité důsledky v jiných členských státech. Uvedu příklad. Například je mnoho německých občanů, kteří si nechají eh, provést určité zákroky v Polsku, lékařské zákroky v Polsku a zaplatí se jim sazby, které jsou běžné v Německu. A protože v Polsku jsou ty služby většinou levnější, tak je jasné, že to je pro německé občany výhodné a pro německé pacienty tedy. A to, co se děje v Polsku, je to, že třeba zubní, zobařské ošetření nebo ceny tedy za tato ošetření stoupají. A já se obávám, že přijde doba, že kdy polští občané, jejich životní úroveň je nižší, si nebudou moc dovolit toto, tyto služby, respektive polské zdravotní pojišťovny budou přetížené, protože si nebudou moc dovolit proplácet ty částky v takové výšce? A toto je velmi důležitá otázka. A mně se jedná v tomto případě o práva polských pacientů, kteří mají mít stejný přístup k těm službám jako němečtí například pacienti a já bych nechtěla, aby zde vznikla nějaká nekalá, no, nezdravá soutěž, proto se musíme zamyslet nad tím, jaké důsledky, jaké dopady ta legislativa má na všechny systémy to otevření se které si přejeme, a já si ho také přeji, to musíme zohlednit, ale abychom nedosáhli opak toho, co, o co vlastně usilujeme. A vyvstává zde otázka, o které ča- hovořil i Evropský, kterou se zabýval i Evropský soudní dvůr, že sociální systémy v členských státech nesmí být spochybňované v žádném případě. To je to, co požaduji, abychom zohlednili v naší práci. To znamená, že já se na to nechci podívat, eh, dívat pouze z hlediska těch bohatších pacientů, ale ráda bych viděla i dopady té naší činnosti na ty méně majetné pacienty a musíme se zamyslet nad tím, jak ochraňovat jejich práva. Nechceme, aby vznikl nějaký zdravotní turismus, který by byl na úkor některých lidí. Tomu chceme přece zabránit. A to je právě otázka, kterou si musíme položit a kde říkám, že se musíme dobře nad tím zamyslet, abychom skutečně se zamysleli nad těmi důsledky, nad to, tím, jaké budou dopady legislativy v této oblasti. Proto opakují, že skutečně musíme si to dobře promyslet. Pokud se nám ještě v tomto legislativním období podaří najít nějaké dobré řešení, tak jsem pro. Ale pokud se nám nepodaří najít takovéto řešení, tak v takovém případě bych byla raději pro, abychom o tom diskutovali o půl roku déle a hledali tu správnou odpověď. Možná, že už vy tady třeba nebudete, já, pokud já tady budu, tak vás mohu ujistit, že na tom budu pracovat. Alespoň vycházím z předpokladu, že zde budu. Ale nemůžeme tu legislativu udělat tak, aby to záviselo na tom, zda zde nějaký člověk bude nebo ne, protože se jedná o zdraví našich občanů. A je to důležité nejen pro toto legislativní období, ale i pro příští. A to je to, co jsem chtěla říct. Ano, ano. Já jsem teď trochu, nevím, zda tahle debata vůbec někam vede. Nicméně, paní Šaldemoze, máte slovo. Já tror, du bevidst misforstod. Mám pocit, že jsi špatně pochopila ty věci. Schválně. Uh, protože se tady jasně naznačuje, jaké je stanovisko tvé skupiny, pokud jde o práva eh, pacientů a přeshraniční péče zdravotní. Myslím si, že musíme vyčkat na překlad pozměňovacích návrhů a pak se teprve podíváme, jestli musíme změnit ten harmonogram či ne. Um, Já se k tomu ještě vyjádřím sama. Já jsem také předložila několik pozměňovacích návrhů zejména pozměňovací návrhy, které se týkaly právě činnosti našeho výboru. A zejména se to týká kvality a bezpečnosti. Také se to týká informačních systémů. V jedných novinách jsem četla zajímavý článek. Byla to mapa a na, na ní bylo eh, ukázáno, jak jednotlivé státy využívají péči v jiných zemích. Bylo tam třeba, že pacienti ze Spojeného království jezdí na operace, na výměny kyčelního kloubu do jiných zemí. Pacienti také jezdí za e, zubními lékaři a kvůli kosmetickým operacím. E, ale je nutné zajistit bezpečnost eh, informací. Hovořilo se zde o určitých informačních sítích a o možnosti eh, přístupu k těmto sítím, ale já si myslím, že jednotlivec je v poměrně obtížné situaci. A domnívám se, že bychom měli, nebo že, že je možné zlepšit ten návrh komise, alespoň v tomto ohledu, protože eh, jsou zde také různé otázky odpovědnosti. Kdo je za co odpovědný? Určitě nesouhlasím s tím, že členský stát, který neposkytuje zdravotní péči, by měl odpovídat za to, aby dával pacientovi veškeré informace. Ty informace by měl poskytovat stát, který e, poskytl i tu zdravotní péči. Co se týče eh, Spojeného království, tak se trochu bojím, že veškeré peníze našeho zdravotnického systému by potom šly na poskytování informací eh, pacientů z jiných zemí. Komise říká, že to asi nepůjde zařídit, ale já si myslím, že ohledně této směrnice máme sice dobré úmysly, ale jak se říká, cesta do pekla je dlážděna, dlážděna dobrými úmysly. Ne všechny myšlenky, které byly původně dobré, se v té směrnici eh, jsou tam dobře formulovány. Eh, můžeme ještě debatovat o tom, zda to schválíme před volbami, nebo zda se tím ještě budeme zabývat po volbách, ale pravdou zůstává, že to je velice složitá legislativa a s každou složitou legislativou musíme usilovat o správnost, o to, aby to byla kvalitní směrnice a aby neoslabila stávající zdravotní systémy žádného členského státu. Myslím si, že pokud na to budeme spěchat, tak se nám to nemůže podařit. A já to říkám také z toho důvodu, že Evropská komise velice dobře ví, že mnoho zdravotnických systémů funguje velice dobře. Takže pokud třeba pojedete na dovolenou do jiné země, tak máte nárok na, na odkladnou péči v případě nějakého úrazu například. A to i když třeba nebudete mít pojištění. Nicméně, když jsem se ptala Evropské komise, Eh, jak je to třeba s jedním konkrétním případem, když onemocníte třeba ve Španělsku, tak přijede tedy záchranka a ta záchranka vás odveze, ale nikoli do státní nemocnice, ale odveze vás do soukromé nemocnice, kde vám naučtují velice tučný účet. Takže možná bychom ještě se měli zabývat i těmi systémy, které teď již fungují, aby fungovaly lépe. Mm, doufám, že se nám to ještě podaří pomocí těch pozměňovacích návrhů. Určitě musíme být v souladu s eh, výroky Evropského soudního dvora. A já také doufám, že se nám podaří tu směrnici dokončit. Co se týče toho předběžného povolení, tak já jsem se na to nedávno ptala svého lékaře a můj lékař byl pro. On říkal, že tento návrh je dobrý. Nicméně také řekl, že ten, po, ten že, že ten eh, že to povolení nebude dávat lékař nebo odborník, ale to povolení bude dávat nějaký úředník, který bude zodpovídat vlastně za ty peníze. Takže možná by měl mít ten pacient přístup ke kvalitnější zdravotní péči, ale o tom nebude nakonec rozhodovat. Třeba ten lékař se rozhodne, že by byla ta péče lepší v jiné zemi, ale ten úředník, který bude o tom rozhodovat, který bude vydávat to povolení, řekne, ne, ne, my na to nemáme dost peněz. Takže tohle je nebezpečí, které zde také na nás číhá. To znamená, že je určité nebezpečí, aby lidé nepochopili, že si mohou cestovat kamkoliv a čerpat péči v jakékoliv výši. To určitě nesmí být poselství, které z toho spotřebitele nebo pacienti pochopí. Samozřejmě je zde volná, volný pohyb osob, ale neznamená to eh, zcela naprostou svobodu pacientů. A měli bychom to skutečně um, opatrně sdělovat spotřebitelům. Neměli bychom u nich eh, vzbuzovat nějaká nadměrná očekávání, protože většina lidí eh, vůbec nechce nikam cestovat do jiného státu. Oni chtějí, aby alespoň v jejich státě u nich doma byla kvalitní zdravotní péče. To by jim zcela stačilo. Takže celkově ten návrh je dobrý. Komise předložila mnoho dobrých myšlenek. Velice se mi třeba líbí, líbí myšlenka spolupráce v rámci určité sítě odborníků, sítě klinik. To je velice dobrý nápad. A já sama jsem tedy předložila několik pozměňovacích návrhů, které se snaží zvýšit kvalitu a bezpečnost pacientů ale zároveň eh, nevím, zda se nám podaří definovat eh, tu nemocniční péči. Protože vezměme si, jak je ta stávající praxe složitá. Máme nemocnice, máme kliniky a nevím, jestli Evropská unie by měla definovat, co je to nemocniční péče. Měly by to možná definovat samotné členské státy. Takže ta, ten výsledek doufám bude dobrý, ale ještě je na tom hodně práce. Pane Berku, chcete se k tomu ještě vyjádřit a pak ještě paní Frňo. Um, Já se ještě omlouvám, že se k tomu ještě budu vyjadřovat. Myslím si, že je velice důležité, abychom se pohnuli s tímto právním předpisem kupředu. Je to důležité pro pacienty, a již jsem to zdůrazňoval na několika schůzích. Bude to ku prospěchu zdravotnickým systémům. A celkově se tato směrnice soustředí na pacienty, přináší mnoho kvalitních návrhů a je důležité, abychom nestratili ze zřetele ten náš hlavní cíl, což je tedy ten spokojený pacient. Eh, doufám, nebo myslím si, že všechny dobré pozměňovací návrhy vezmeme v úvahu, všechny podnětné návrhy, ale také doufám, že to všechno k něčemu povede, že to povede k nějakému hmatatelnému praktickému výsledku. Děkuji. Ano, já ještě navážu na svého kolegu. Mám dva komentáře. První se týká tady toho příkladu zubařů v Polsku. Tady se nejedná o volný pohyb pacientů. Tady je to trochu jiná otázka. A pak ještě ten příklad vašeho lékaře pokud on by řekl, že to bude stát hodně peněz a že se bude muset pořád dávat pozor, aby se nepřekročil rozpočet, tak já s tím nesouhlasím, protože každý stát má za úkol poskytnout zdravotní péči svým občanům. A pokud ji nedokáže eh, poskytnout sám, tak uhradí péči v jiné zemi, ale ten stát by to stejně musel platit nebo uhradit. A e, jediná odpověď je, že e, ten stát, e, pokud, pokud by to tak nedělal, tak by lidé byli na těch čekacích listinách a umírali by, což je určitě špatné řešení. Takže stát zaplatí péči v jiné zemi, ale zaplatí za to stejnou částku, jako by zaplatil svým nemocnicím a svým doktorům. Ano, paní Jurgenson, věřte mi, ve Spojeném království máme naprosto skvělé inform, eh, zkušenosti s tím, že lidé cestují do jiných zemí eh, do, eh, za lékařskou péčí, protože konzervativní vláda do zdravotnictví příliš neinvestovala, takže nemáme doktory, nemáme sestry a lidé velice často jezdí za zdravotní péčí do jiných zemí, třeba do Francie nebo do Španělska. Můj Eh, my, já, já si myslím, nebo můj lékař eh, řekl, že to je rozumný nápad, ale eh, řekl, že to nesmí vyústit v to, že ten rozpočet země zbankrotuje, protože bude platit, protože bude platit tu péči v zahraničí. Protože zatím, zatím posíláme pacienty do zahraničí, protože to je levnější. No, já se omlouvám, říká paní Jurgens, ale měli bychom se především starat, aby nám neumírali lidé, aby nečekli na těch dlouhých čekacích listinách. No, paní předsedkyně na to reaguje. E, existují ty dlouhé pořadníky a otázkou je, kdo bude e, udělovat ten souhlas, kdo bude rozhodovat o tom, kdo z těch pacientů na pořadníku eh, bude ošetřen doma, kdo pojede do zahraničí a kdo bude muset ještě dlouho čekat. Právě na to narážím, že to bude eh, ještě důležité, jak to bude vypadat v praxi. A myslím si, že i komise o to usiluje, aby to dobře působilo v praxi. Takže paní Weiler, chcete na to také reagovat? ich darf? Ano, jestli smím, tak bych chtěla ještě si pár slov k věcnosti vlastně. Ano, tak samozřejmě ta situace vládne v mnohých členských státech, ve Spojeném království, ve Švédsku, v Estonsku, přes Polsko. Ano, je to tak, že kvalita zdravotních systémů v jednotlivých členských státech se liší. To prostě tak je a také je rozdílné, kolik peněz jednotlivé členské státy vydávají. Každý má prostě svůj systém zdravotní péče a kolik vydává peněz na jeho další rozvoj a na další vzdělávání. A právě toto jsou hm, Týká se to třeba těžce léčitelných chorob. Myslím si, že toto je také jedna z věcí, aby se některé členské státy zcela nevzdali své zodpovědnosti, jak to pravděpodobně tedy učinilo Spojené království, protože nechtěli a některé členské státy taky nemohou, nemohou, prostě nemají dostatečnou kapacitu, jako například Litva nebo jiné malé státy nemohou mít takový široký rozsah know-how a poskyt tovat pro různé těžké choroby, všechno to, co nějaký takový velký průmyslový stát jako Německo, Španělsko nebo Švédsko. Musíme najít určitou rovnováhu a pro mě je třeba důležité, aby ženy, polské ženy, to jsem slyšela nebo četla, které onemocní rakovinou prsou, aby umírali v Polsku. To se přece dá ve světě už léčit, takže musíme tlačit i na členské státy, aby se zlepšili. Polsko se nemůže uzavřít a říct, že v budoucnu by to mělo dělat jenom Německo nebo Švédsko, ale měli by vyvíjet i vlastní kapacity a vlastní iniciativu, aby pro takové pro takovou chorobu, která je velmi rozšířená, musí prostě na to vytvářet kapacity. Samozřejmě je zde určité riziko, protože členské státy mohou říci, když zde je taková turistika dobře, tak můžeme poslat ty tam a ony zase jinam a nemusíme si vytvářet zdroje u nás někde ve vesnicích. To je prostě také naše úloha jakožto Evropského parlamentu. Máme skutečně velký zájem na, to, na tom, aby i v posledním koutě někde bavorského lesa nebo v Laponsku se poskytovala příslušná zdravotní péče. To však neznamená, že bychom neměli zkracovat čekací lhůty. I my třeba u nás v Německu už máme čekací lhůty na určité úkony a měly by se také snížit příplatky. Já jsem chtěla říci, že je potřeba si uvědomit, že všechny členské státy sedí za určitým sklem a možná, že za poslední roky to nebylo tak modernizované a to platí jak pro Velkou Británii, tak pro Německo. Mulțumesc, iertare, am venit puțin mai eh, târziu la dezbatere, dar am purtat-o și în celelalte comisii că... Hmm, děkuji, já jsem přišla trochu později, ale i na jiných výborech se hovořilo o podobném tématu. Eh, já jsem byla stínová zpravodajka a myslím, že je nutné něco vyjadřit, vyjasnit. Mnoho kolegů říká, že máme určitý trh, ale zatím nepřemýšlíme o cenách nabízených služeb. Vždycky uvádím příklad Rumunska. Protože v Rumunsku je obyvatelstvo ekonomicky hodně rozdělené, hodně polarizované a mnoho lidí si to prostě nemůže dovolit, aby za zdravotní péči někam cestovalo, protože stát by jim Eh, stát by jim uhradil pouze výši eh, zdravotní péče, která by byla tedy shodná s výší v Rumunsku a to mm, tady není rovnováze. Měli bychom poskytovat stejné podmínky i pacientům, kteří nemají tak dobrou ekonomickou situaci. v Rumunsku nebudou žádné pobídky k tomu, aby se zlepšovala místní zdravotní péče, protože lidé prostě budou cestovat do jiných zemí. A také nutné vzít v úvahu snižující se příjmy. Já jsem stínovou zpravodajkou i pro výbor FEM A co se týče mm, porodů, tak to, to je taky v podstatě neodkladná nebo náhlá, eh, nutná neodkladná péče. Takže nevím, zda bychom, eh, měli bychom se zamyslet i nad, nad těmi, kam zařadíme porody. No, Také je možné zamyslet se nad eh, seznamem poskytovatelů zdravotní péče a možná zde můžou být eh, určité nesrovnalosti. Možná může být problém s tím, jak uhradit eh, ty náklady v jiné zemi. Spravodaj by to měl ještě vyjasnit, jak to bude s těmi uhradami, protože vy hovoříte o tom, že každý, každá země si sestaví určitý seznam těch úkonů, ale možná, že ta druhá země bude mít jiný seznam a nebude to pak v souladu a těžko budou ty státy se pak dohadovat, jak a co uhradí. Je nutné věnovat plnou pozornost všem těmto detailům, a to zejména v na, našem výboru. No, je nutné zohlednit také ekonomické rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, už teď dochází k tomu, že lékaři a sestry odcházejí eh, z některých eh, zemí Evropské unie, velice často odcházejí třeba do Spojeného království a je také možné, že v budoucnu bude nedostatek lékařů a sester v některých zemích. Všichni jsme předložili mnoho pozměňovacích návrhů a doufám, že se nám podaří najít řešení. Děkuji a nyní už bych nejraději eh, ukončila debatu, protože výměna byla velice živá. Takže chce se ještě k tomu vyjádřit Evropská komise? Ano, vidím, vidím, že jste byli velice, že jste se tam ošívali, když jsem mluvila, takže teď mě určitě řeknete, co jsem všechno řekla špatně a že určitě ten váš návrh je perfektní a všechno vyřeší. Nebudu tvrdit, že nemáte pravdu. To by nebyla pravda. Nejprve chci říci, že náš návrh byl připraven po několika letech přemýšlení a úvahy a byla to, byl to opravdu velice racionální postup. Cíl byl omezený, ujasnit právo na pohyb pacientů a dodali jsme tam, a to byla samozřejmě naše iniciativa, eh, pojištění, pokud je o kvalitu a bezpečnost. Pokud jde o kvalitu a bezpečnost, tady navrhujeme pouhou informaci pro pacienta. Požádali jsme, aby všechny členské státy se kolektivně politicky zavázaly, že budou definovat normy kvality a bezpečnosti a že zajistí i kontrolu. Požádali jsme o tento politický kolektivní závazek, což odpovídá v podstatě poslání služeb eh, všeobecné, eh, všeobecné povahy a chtěli jsme tam dodat ještě tu kvalitu a bezpečnost služeb poskytovaných pacientům. Pro mě to byla nesmírně zajímavá diskuze, kterou jsem tady vyslechla a určitě o tom budeme uvažovat v nejbližších týdnech. Tato směrnice má za cíl doplnit nařízení o sociálním zabezpečení. Existuje už a víme, že tady jsou obavy, jak budou vypadat určité aspekty, především pokud je o ambulantní péči. Naším cílem není skorigovat eh, toto nařízení, ale doplnit jej. Nejde o žádnou, žádné zdvojení, nechceme tady eh, skopírovat to nařízení a mluvit o stejných problémech, ale respektovat eh, judikaturu soudního dvora a chceme tady definovat naše cíle. Pokud jde o rovnost, slyšeli jsme o tom mnoho a e, parlament o tom často hovořil, v tomto výboru jsme se snažili, a v naší komisi jsme se snažili respektovat právo pacientů a e, zdravotní systémy e, v jednotlivých členských státech, které poskytují zdravotní péči všem svým občanům, protože občané nemají vždycky chuť cestovat po Evropě, aby se nechali ošetřit ve valné většině. Téměř každý chce být ošetřen co nejblíže svému bydlišti. My jsme se snažili respektovat tuto první, tento první cíl zdravotních systémů a doplnit to rozpočtově, proto jsme předložili návrh za minimální náklady pro zdravotní systémy, čili systémy eh, proplácejí, refundují jenom to, co by se normálně proplatilo. Je v Evropě je, jsou nerovné systémy v každém členském státu. My víme velice dobře, že to je velká obava a naší analýzou bylo, že jsme nemohli tuto směrnici úplně opravit, ale rovněž tak jsme nemohli požadovat po zdravotních systémech, aby navyšovali náklady a favorizovali e, přesun pacientů do jiného členského státu. Hodně jsme slyšeli hovořit o e, službách stomatologických a plastické chirurgie. To většinou není propláceno, plastická chirurgie, ta nejde o tuto směrnici, ta nejde o to, aby se proplácela, e, opráceli služby plastických chirurgů, protože pacienti na to stejně nemají právo, ale snažili jsme se doplnit návrhy parlamentu týkající se rovnosti. Já jsem vám chtěla vysvětlit, že náš postup byl eh, zohlednit eh, rozpočtové obavy zdravotních systémů a Vyslechli jsme zajímavé příspěchy týkající se definice eh, nemocničních služeb. My jsme se snažili, znovu opakuji, vytvořit jasný právní rámec pro pacienta. Když máme 27 různých systémů, které se těžko propojují, Eh, že pacient těžko pochopí, který seznam je správný, eh, jak se to bude aplikovat, eh, když ty služby jsou různé a samozřejmě existují i nerovnosti, pokud jde o poskyt péče. Paní Rojtová také předložila zajímavé myšlenky, ale tady jde o text, kterých má ujasnit judikaturu a z našeho hlediska by mělo jít o to, aby ten text byl co nejjasnější a co nejsrozumitelnější pro pacienta. Nevytvoříme 27 různých systémů, které budou fragmentovat právní systém a pro pacienta to udělají nesrozumitelné. Uh, uh, uh, ano, dáme slovo ještě zpravodajce. Já doufám, že, jsem, že jste mě špatně nepochopila. Já, já vím, že to také souvisí s tou směrnicí o sociálním zabezpečení. Ale já zdůrazňuji, že i ta směrnice o sociálním zabezpečení měla být jednoduchá, měla dobře fungovat a to na to upozorňuji i v souvislosti s touto směrnicí. To, co vypadá dobře na papíře, nemusí ještě fungovat dobře v praxi. A tohle vypadá, že bude skutečně obtížné v praxi e, zavádět. Paní Verňot, ještě máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Tak jak teď schrnout tak zajímavé, zajímavý dokument, který vedl k tak živé a vášnivé debavě? Je to zajímavé, je to nádherné, je to skvělé. Je to téma, které je opravdu mimořádně složité a vidíme, že ta rozprava, kterou zde vedeme, je opravdu velmi živá. Nicméně jsem skonstatovala a těší mě to, protože je ještě hodně věcí, které jsou nevyřešeny a trošku znepokojivé, ale zkonstatovala jsem, že skupina PSE, která je kolem mě, se zdá, že má EPS má jasnou línii a mě to trošku uklidňuje. Co jsem chtěla říci, je, že nikdy nebyla nepřicházelo, nikdo neřekl, že jsme proti této směrnici. To jsme nikdy neřekli. My jsme dokonce hlasovali proto, aby byla směrnice, která vyjasní práva pacientů. Takže myslím si, že na tom jsme se všichni shodli na tom, že skutečně chceme zaprvé zlepšovat kvalitu zdravotní péče v Evropě, zlepšovat bezpečnost pacientů, aniž bychom samozřejmě bránili v mobilitě, pokud je nutná. A já si myslím, že Barbara uvedla některé příklady. A aniž bychom přeháněli nebo stimulovali ten zdravotní tu zdravotní turistiku, která by mohla vést k problémům, o kterých se zmínila Evelyn mezi Německem a Polskem. Jsou to stále ty zdravotní péče, to nemá nic společného s plastickou chirurgií, ty problémy existují třeba mezi Francií a Maďarskem. A co také řekla Barbara a co my jsme již vícekrát vyzdvihli, je ta skutečnost, aby některé členské státy mají skutečně tu hlavní odpovědnost, ale neinvestují správně do toho, aby ti pacienti aby, ti paci, aby se skutečně to zdraví, zdraví se nespotřebovává, stejně tak jako vzdělání ani spotřeba. To nejsou spotřebitelé, ale pacienti. Je potřeba s nimi zacházet jako s pacienty. Takže myslím si, že je potřeba toto ještě vyjasnit. I když ten cíl je samozřejmě omezený, tak text komeze se mi nezdá dostatečně uspokojivý. Ostatně ta rozprava to dokazuje ještě mnoho věcí, které je potřeba vyjasnit. Je zde vyváženost mezi právy pacientů pacientů a finanční eh, vyváženosti zdravotnických systémů to je mimořádně důležitý bod protože pokud by explodovaly naše systémy zdravotní péče tak už by nebyla ani bezpečnost ani nic jiného pro pacienty. takže myslím si že zde máme zásadní problém je potřeba také předvídat jaká bude ta mobilita pacientů do budoucna Samozřejmě je potřeba myslet také na mobilitu pracovníků ve zdravotnictví. Bohužel jsme se tím dostatečně nezabývali, ale když jsme politikové, tak bychom měli mít vizi Evropy minimálně o jednu generaci dopředu. To dělal Jacques Delors, jeden z otců zakladatelů. Zde máme konkrétní problémy a musíme být naprosto jasní, abychom vyřešili a vyjasnili ty zásadní problémy, které jsou v tom textu a který text komise nevyjasňuje. Jsou to velmi politická témata a domnívám se, že potřebujeme čas, s tím všichni souhlasíme. Kolega odešel, je škoda, řekl, že jsme dostali poněkud pozdě zprávy expertů. Mám dojem, že naše předsedkyně požádá, žádá už od podzimu, aby se vyjasnily kompetence mezi výborem ENVI, výborem pro zaměstnanost a výborem IMCO. A doposud jsme nedostali uspokojivou odpověď. Takže já jim blahopřeji myslím si, že je to ženská vlastnost za jejich eh, výdrž, protože opravdu dneska až vlastně na začátku března budeme mít právní stanovisko, které nám to vyjasní. Takže potom bude schůze příští čtvrtek se všemi stínovými zpravodaji, kde o tom všem budeme diskutovat. Paní Rojtová zde řekla velice zajímavé věci, s některými body souhlasím, můžeme najít a souhlas, ale jsou zde ty body práva pacientů, kvalita, bezpečnost, čas a to je potřeba všechno sladit a neohrozit naše zdravotní systémy. Děkuji. No, jak jsem řekla, tak musíme vyčkat na názor výboru pro právní záležitosti, aby jsme tedy vyčkali na to, jaký nám potvrdí právní základ a abychom dodrželi lhuty, tak to vypadá, že budeme hlasovat o této směrnici ve Štrasburku. Takže doufám, že budeme mít ještě dostatek času, abychom mohli projednat všechny ty předložené pozměňovací návrhy a snad se nám podaří dosáhnout souhlasu nebo kompromisu. Trochu se bojím, že to číslo těch pozměňovacích návrhů je veliké, je to kolem 400. Máme pozměňovací návrhy ještě z těch dalších výborů, z IMK a z Employ, takže bude asi poměrně obtížné dosáhnout schody ale myslím, že se všichni snažíme zlepšit eh, kvalitu toho návrhu Evropské komise a učinit tu směrnici také praktičtější. A já teď ještě eh, také vy jste říkala o tom, že ta vytrvalost je ženská vlastnost a já taky chci zdůraznit, že dneska tady debatovaly především ženy. Asi to je takové spíš oblíbené ženské téma. Eh, ne, ne, ne. Já protestuji, já si myslím, že tohle je téma, které je důležité pro všechny a že jsme všichni na správné straně. A určitě se všichni budeme snažit, abychom dosáhli toho konečného rozhodnutí a konečné schody. Já nevím, jak to bude z politického hlediska, ale já trvám na tom, že ta směrnice musí být kvalitní a musí v praxi fungovat. Určitě je zapotřebí v této oblasti nový právní předpis, je nutné zvýšit právní jistotu klientů nebo pacientů v tomto případě. A já zde v parlamentu už působím asi 15 let a vím, že někdy ty návrhy komise skutečně vyžadují určité zlepšení. Děkuji vám všem.